popravám. Já žádám vnější službu, aby mi sdělili, co dělají v této souvislosti, především proto, protože e, Tajvan prohlásil, že hodlá zrušit trest smrti. A mě by zajímalo, jakým způsobem bude vnější služba řešit problém poprav a trestu smrti s Tajvanem. Děkuji, děkuji, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jak dobře víte, tak Evropská unie je zásadně proti trestu smrti 21. prosince bylo popraveno šest lidí na Tajvanu a paní Leštonová odsoudila tyto tresty smrti a vyzvala Tajvan, aby opět bylo zavedeno moratorium u trestu smrti. Toto je také v souladu s ostatními prohlášeními vnější služby na základě jiných trestů smrti, které byly vykonány v roce 2010 a 2011. My také využíváme této příležitosti vzhledem k tomu, že i poslanci Evropského parlamentu a také některé členské státy vydali, vydali prohlášení odsuzující tresty smrti. Prosincové tresty smrti zahájili diskusy také v rámci e, společnosti na Tajvanu a na této diskuse se podílí také nevládní organizace a organizace organizace proti trestu smrti. Také členové eh, nevládní organizace, která také působí proti trestu smrti, odstoupili. Některé or, tajvanské orgány byly odsouzeny z toho důvodu, že neudělili milost, ale zdá se, že tady se zatím o odstranění trestu smrti neuvažuje. Přestože eh, oficiálně se ji o zrušení trestu smrti uvažovalo eh, ovšem musíme konstatovat, že tajvanské orgány mají e, zájem o e, snížení případů odsouzených trestů smrti a v minulém roce také došlo k tomu, že bude povinné slyšení v případu odsouzených trestu smrti před nejvyšším soudem. Také budou slyšeni eh, právníci obou dvou stran. Nižší instance také provedou eh, revizi případu, než bude vysloven trest smrti. Vzhledem k tomu, že bylo vydáno poměrně hodně trestů smrti, bylo to 16 v roce 2011 a velký počet z nich byl také vykonán, proto vnější služba se domnívá, že tajvanské orgány nedělají dostatek, aby pokročili v této záležitosti. A právě proto je třeba zahájit nyní moratorium v této oblasti. Otázka kdy a kde bude vnější služba s tajvanskými orgány o e, těchto problémech hovořit, tak to bude e, co nejdříve. Místo předseda Eh, podvýboru pro lidská práva pan Kazak a já jsme navštívili Tajvan v průběhu, kdy média eh, v polovině listopadu spekulovali o schválení moratoria. Po prohlášení vysoké představitelky eh, zástupce EU v Taipei napsal nejvyšším úředníkům tajvanských orgánů a informoval je o tomto prohlášení. Také vyslal různé demarše říkající, že EU EU považuje situaci v oblasti trestu smrti za zhoršenou. nehledě na veřejné prohlášení a demarše, také využíváme od roku 2010 jiné prostředky, tak aby došlo k odstranění a zrušení trestu smrti. 3. ledna tohoto roku náš eh, eh, hospodářská kancelář Taipei také hovořila s médii o otázce trestu smrti. My jsme odmítli kritiku, že odsouzení EU trestu smrti by představovalo vněšování do vnitřních záležitostí. My považujeme zrušení trestu smrti za obecné právo. Také toto eh, interview bylo vysíláno v mnoha médiích. Naše kancelář v Taipei také vydala neformální otázky a odpovědi na webové stránce a tak eh, hodlala řešit eh, jednotlivé eh, do otázky tajvanských občanů. EU v roce 2012 také uspořádala semináře na Tajvanu a těchto seminářů se účastnili soudci i právníci a za tyto semináře se zabývali právě trestem smrti a jeho zrušením. Spolupráce s nevládními organizacemi je také součástí naší činnosti. My jsme spolufinancovali projekt v této oblasti a také tento projekt bude brzy uskutečněn. Děkuji vám, paní předsedající, za toto prohlášení. Děkuji, pane Geringhame, za vaši podrobnou odpověď. Nemám tu další otázky, ale pan Tenok se chce něco zeptat. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem předsedou skupiny Přátelství Taiwan EU a naše politická skupina ECR nemá kolektivní názor na uplatnění trestu smrti pro jedince, kteří e, způsobili tedy vraždy s premeditací chci říci, že popravení jedinci byli pachatelé velmi nenávistných a brutálních vražd a po vyčerpání všech odvolacích odpravných prostředků eh, považuji za urážející pro eh, Tajván eh, zmiňovat tuto skutečnost, protože podobné procesy probíhají v Číně. A odběr orga, nejsou důkazy pro odběr orgánů u těchto popravených a jedinec či rodina může darovat orgány postmortem a nej, nejsou důvody proto si myslet, že došlo k odběru tedy orgánů bez souhlasu jedin těchto osob. A máme tu jednu kolegy Japonsko, Spojené státy, Indie, což jsou zásadní demokracie a partneři Evropské unie mají stále eh, ve svých trestních zákonicích trest smrti a uplatňují tento trest. A pokud se mě týče, je to věc diskuse, je to předmět rozpravy uvnitř Tajvanu, který uplatňuje právní stát. A v parlament parlamentu Tajvanu se nenašla většina pro schválení zákona, který by zrušil trest smrti. A vláda vydala zásadní představ, eh, prohlášení, ale je třeba, aby legislativně tato věc byla řešena a zatím má trest smrti většinovou podporu ve veřejnosti a je uplatňován pouze pro ty nejvážnější trestné činy. Děkuji, pane Tenoku. To je vaše prohlášení, stanovisko vaší skupiny k trestu smrti. Děkuji. Je to pod bodem otázky, kdy nepředpokládáme širší diskusy. Děkuji i ESVČ za zvýšení tlaku na Tajvan, aby se připojil k většině zemí, které mají politiku rušit trest smrti a uplatňovat minimálně moratorium na trest smrti a i z hlediska pragmatického zatím to nepřineslo pozitivní výsledky pro e, snížení počtu e, tedy poprav. Děkuji vám a až pojedeme do Ženevy, tak e, to uvidíme i tam. Až pojedeme do New Yorku, tak i tam se bude jednat o této otázce a jsme připraveni poslat delegaci spolu s AFETem do New Yorku, abychom tedy toto měli na paměti, tedy pro kontakty s Tajmanem, pro další jednání, pokud se budou ubírat tím směrem, kde se nachází většina zemí, pokud je o trest smrti. Děkuji vám. A nyní aktualizace týkající se naléhavých eh, situací. Když jsme eh, připravovali pořad jednání našeho podvýboru, tak eh, někdy nemáme dost času na vyslechnutí informací o konkrétních situacích v zemích. A nyní si vyzkoušíme tedy nový formát, kdy SVČ, která podrobně sleduje situaci v jednotlivých zemích, nás bude informovat. Tentokrát se zaměříme na Katar, který sehrává klíčovou úlohu v Perském zálivu a v arabském světě obecně. A také, když se zabýváme situací globálně, je to také významný faktor v oblasti médií. My všichni víme mnohem více o uvažování v arabském světě než v minulosti. My do jisté míry jsme se dívali na takový region vždy z vnějšku, díky BBC například, ale Al Jazeera velmi obohatila naše znalosti o regionu a také na názor na zbytek světa z pohledu arabské, arabského. A je to tedy pro nás obohacení. A Katar a samotná katarská vláda prohlašuje, že se považuje za progresivní sílu a představuje skvělé místo pro svobodná média. Je tam několik různých mediálních eh, skupin, ale hlavně je tam tedy Al Jazeera. A středisko v Doha pro mediální svobodu patří k těmto zařízením, která zdůrazňují zájem o svobodu médií. Když se zabýváme situací uvnitř této země, vidíme, že v nedávné době zde padlo soudní rozhodnutí, tedy trest životí uvalen na básníka Mohameda al Palajaniho po velmi nespravedlivém soudu, což považujeme za případ eh, porušení eh, svobody projevu. A v Kataru se připravuje nový mediální zákon a uvidíme, nakolik eh, zlepší situaci. Zatím eh, jsou formulace zákona značně nejasné a je možné tedy být postižen za kritiku vlády. Samozřejmě žádná vláda nemá ráda kritiku, ale ta interpretace je tak eh, vágní, že někteří lidé mohou být kritizováni oprávněně a je možné tedy sdílet eh, různé názory. Máme také situaci migrantů, tedy migrujících pracovníků, kteří přece 8% populace v Kataru, kteří jsou velmi eh, zranitelní vůči vykořišťování a zneužívání je tu, existuje tu zákaz odboru a systém sponzorovaného zaměstnání. A e, různé formy, které stěžují bývalým zaměstnancům, aby zůstali v Kataru. Tedy systém kontroly e, migrantů souvisí s běžně e, se zabavováním cestovních dokladů. Také jsme viděli, že v roce 2000, 2022 se zde bude konat eh, mistrovství světa v Kopané a v souvislosti s tím probíhají eh, významné stavební práce, přejeme jim všechno dobré, ale také to souvisí s postavením eh, migrujících pracovníků. Na staveništích pracuje mnoho cizinců a jejich postavení je velmi obtížné. To je tedy z našeho pohledu, z pohledu lidských práv, tedy pohled na situaci uvnitř Kataru. Kolegové jsou na jednání AFETu, kde řeší jiné otázky. A až se budeme zabývat zahraniční politikou v Magribu, nebo jiných částech světa, tak eh, vidíme, že Katar je velmi aktivní v zahraniční politice a často jednáme se zástupci Kataru, tedy jak přispět eh, k podpoře lidskoprávních eh, otázek v jiné zemi. Takže chtěli bychom slyšet od pana Antonise Alexandridise z ESVČ, jaká je situace Nevím, jaká je vaše přesní funkce, můžete se dokonce i sám představit. Děkuji, paní předsedkyně. S vaším povolením já dám slovo kolegovi z, z, relevantní, z relevantního oddělení eh, k o případu toho básníka a já se vrátím k migrujícím pracovníkům. Já se děkuji, dě, děkuji za zařazení Kataru na program jednání. Já velmi vítám, že jako SVČ eh, můžeme přispět k diskusi o situaci v oblasti lidských práv. Já nejdříve bych chtěl říci, že i když omezení a rozpory eh, mezi občanskými a politickým právy existují, máme pocit, že Katar podnikl pozitivní kroky, pokud jde o uplatňování lidských práv a chci připomenout poslancům, že Katar schválil eh, novou ústavu, která vstoupila v platnost a nová zlepšená pravidla v oblasti lidských práv, která vstoupila v platnost v roce 2005 a Evropská unie považuje za pozitivní skutečnost, že Národní výbor pro lidská práva působí jako monitorovací orgán. A samozřejmě na základě důkazu může váš výbor být kritický a může přispět ke zlepšení situace. Pokud je o mediální zákon, přes řadu ohlášení nový mediální zákon eh, nahradil tedy zákon číslo 8 z roku 1979, byl schválen tedy eh, kabinetem, ale zatím nestoupil platnost. A ministr kultury, umění a kulturního dědictví prohlásil, že mediální zákon bude brzy vydán. Soustředí se na svobodu projevu a bude pokrývat veškeré mediální aktivity, včetně tištěných aktivit eh, elektronických a dalších. A novináři nebudou čelit uvěznění podle tohoto zákona a justice bude mít nejvyšší pravomoci, pokud jde o případy týkající se novinářů. A sociální sítě budou také zahrnuty do zákona o médiích. Podle návrhu zákona, tak jak naše delegace eh, mohla být informována, a tedy novináři by neměli kritizovat země, které jsou zpřátelné s Katarem, ale bez ujasnění, o které země se jedná. A nesmí se kritizovat ani členové královské rodiny bez eh, definování, kdo je považován za člena královské rodiny. Také máme informace, že poradní od výbor Šury eh, vyzval všechny katarské šefredaktory, aby komentovali tento návrh zákona a připravili pozměňovací návrhy. A poradní odbor také sdělil, že bude třeba asi zvláštního zákona pro internet a sociální sítě. Šefrektoři novin požádali od poradní odbor, aby podpořili požadavek odděleného systému veřejné žaloby, který by uplatňoval právě případy, by řešil případy eh, týkající se médií. Od roku 2012 kabinet v Kataru tedy udělal potřebné kroky pro vydání návrhu zákona s přihlédnutím k názorům poradního odboru Šury. A to jsou poslední informace. Pokud je o migranty, také jste zdůraznila, že to je jedna z důležitých priorit pro EU. Představují 80 eh, populace a je zřejmé, že veškerá privilegia a výsady se týkají pouze občanů Kataru, ale migranti tedy nemají tato práva vyhrazená pro občany Kataru a vše plyne pouze z jejich eh, statutu eh, v Kataru z hlediska pobytu. A například zaměstnavatel musí vydat souhlas, než je vydáno povolení k výjezdu u migranta, který chce opustit Katar. A považujeme za pozitivní skutečnost, že v únoru 2009 nový zákon o sponzorství byl vydán, který zakazuje zadržování pasů a cestovních dokladů ze strany zaměstnavatele. A za, za zvláštní okolnosti je možné vyjet ze země i bez povolení na základě rozhodnutí soudu. E- existuje rozpráva o tom, aby systém sponzorovaného zaměstnání byl pružnější a měl by být e, zrušen v budoucnosti ale Evropská unie je skutečně velmi aktivní a v úzkém kontaktu s katarskými orgány a snaží se jim pomoci ve, v každodenním zlepšování systému sponzorovaného zaměstnání. V roce 2009 Rada pro lidská práva vydala eh, brožuru, kde jsou pokyny pro migrující pracovníky a tyto brožury byly vydávány prostřednictvím, byly vydávány, tedy rozesílány ministerstvem práce. A uplatňování těchto práv je omezeno a domácí e, pracovníci je další zran, zranitelná skupina, protože nespadají pod e, pracovně právní předpisy a nejsou tedy chráněni. A často musí pracovat e, bez omezení časového, často jsou podrobeni fyzickému a duševnímu zneužívání a, a některé země vytvořily útulky při svých velvyslanecích pro těchto pro tyto pracovníky. A bylo zveřejno 600 až 700 stížností v oblasti lidských práv a většina těchto většina těchto žádostí se týká změny systému sponzorovaného zaměstnání. Většina stížností je předávána Národním výborem pro lidská práva a máme dvojí přístup k situaci migrantů. Naše hlavní priorita je zlepšit postavení eh, občanů Evropské unie, kteří působí na místě co se týče zahraničních pracovníků z eh, nízkopříjmových zemí, tak eh, organizujeme pravidelná setkání s velvyslanectvími příslušných zemí a snažíme se koncipovat eh, paralelní domluvené iniciativy směrem k, k katarským úřadům. Děkuji vám mnohokrát a nyní dám slovo panu Šabanovi, který má na starosti Katar zeměpisně. Děkuji. Já se zabývám právě tímto regionem v ESVČ. Já se chci vyjádřit k případu pana Ala který byl odsouzen eh, v minulých měsících. A eh, také toto, kolem toho byla veliká kampaň, protože právě i v Kataru je neobvyklé, že někdo dostane trest odnětí, doživotní trest odnětí svobody tento člověk byl odsouzen v listopadu 2011 a byl ve vazbě a byl odsouzen e, soudem prvního stupně. My jsme vyjádřili naše e, ne, na, na, to, že s tím nesouhlasíme, náš nesouhlas a také došlo potom k odvolání a také jeho právníci odmítli celou řadu postupů, které byly oplatněny. My také sledujeme tento případ a doufáme, že odvolací soud změní trest. Také bych chtěl říci a zdůraznit, že tento trest je, má opravdu neobvyklý charakter. Někdy byli lidé odsouzeni k trestu životí či k trestu smrti, ale nikdo nebyl e, skutečně e, popraven. A v současné době je několik e, lidí, kteří byli odsouzeni k trestu smrti, ale nedošlo v poslední době k provedení trestu smrti. Uh, také eh, chci skončit tím, že řeknu, že využijeme všech příležitostí, abychom s katarskými orgány diskutovali o situaci eh, migrantů, pracovníků a uplatňování jednotlivých zákonů, neboť my také s těmito zeměmi a s Katarem eh, udržujeme vztahy a máme různá setkání, také Katar navštívíme a jsem přesvědčen o tom, že o této záležitosti budeme budeme detailně s katarskými orgány diskutovat. My 25. Eh, dubna se sejdeme se zástupci eh, zemí tohoto regionu. Děkuji, děkuji vám, pane Benoá Šapas. Omlouvám se, že jsem vás řádně nepředstavila. Chci se zeptat, zdali jsou otázky k tomuto tématu. Vypadá to, že žádné další otázky nejsou. Vy jste nám podali dostatek informací a chci ještě připomenout, že jsou tady různé situace v různých zemích, ale často to bývá na arabském poloostrově, kdy se hovoří o situaci pracovníků migrantů, ale také o místních pracovnících se hovoří. Existuje eh, v AFETu zpráva, která se zabývá situací, jakým způsobem nahlížíme na situaci migrujících pracovníků. My ve výboru DROA bychom také měli eh, si koncepčně stanovit naší e, práce, jak budeme nahlížet na tyto problémy a jak dokážeme zlepšit situaci těchto pracovníků. Protože dokonce v v některých eh, ambasádách, v některých velvyslanectvích eh, těchto zemí, například eh, v Německu, lidé, kteří tam pracují, pracují prakticky v otrockých, otrokářských podmínkách. Takže tímto bychom se také měli zabývat. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, což je výměna názoru s předsedou pracovní skupiny pro lidská práva panem Tojermanem o nadcházejících prioritách EU v oblasti lidských práv. Žádám vás, prosím, pane Tojermane, abyste přišel sem nahoru mezi nás. Yeah. So, um, thank you for coming. Děkuji, že jste opět přišel do našeho výboru, podvýboru pro lidská práva. My často si vyměňujeme názory o tom, jak můžeme zlepšit či zintenzivnit naši práci eh, s OSN. My také využíváme toho, že vysoká komisařka OSN má své sídlo zde v Bruselu. My si zveme často zpravodaje z této kanceláře, tak aby obohatili naši debatu a my tak se seznamujeme s tím, jak můžeme dále prohloubit problematiku lidských práv. Já již jsem včera zdůraznila, že vítáme, že vysoká představitelka Haji Pillai eh, řekla, že je dobře, že EU se zúčastní schromáždění v Ženevě. A já jsem také pochopila, že vaše kancelář a OSN vítá aktivity EU, protože u nás v EU se snažíme o to, aby lidská práva byla zdůrazňována a byla neustále posilována. Někdy bychom také mohli postupovat ještě aktivněji, protože někdy také v Ženevě se nás ptají, co děláte s tím, jak bojujete v EU s neofašismem a také s diskriminací bylo by dobré, kdybychom u sebe tyto problémy vyřešili a pak bychom mohli být ještě silnější na mezinárodní úrovni program Rady pro lidská práva je velice specifický a konkrétní a proto jsem velice ráda, že jste mezi námi a seznámíte nás s programem tohoto 26. zasedání, že nás seznámíte s prioritami EU pro jarní zasedání. Vy jste se právě včera vrátil z Ženevy, takže mě by zajímalo, zda jste o těchto prioritách také diskutovali. My hodláme vyslat delegaci do Ženevy od 27. února do 1. března. My také pracujeme na usnesení a toto usnesení z 80% vychází z minulých let, ale když si vás nyní vyslechneme, tak možná toto usnesení ještě doplníme a aktualizujeme. A mimo to také budeme diskutovat eh, o těchto prioritách ještě v budoucnosti. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že jsem byl pozván do vašeho výboru a že mohu diskutovat o prioritách EU. My jsme rádi, že také EU a Evropský parlament se zasazuje za lidská práva a spolupracuje s OSN. Také bude e, zasedat e, rada, která se bude zabývat rovnoprávností a my se v Ženevě velice těšíme na vaši delegaci. V únoru připravujeme zajímavý program a také nás zajímají vaše usnesení, která zpracováváte. Vy se snažíte chcete co nejlépe využívat stávající mechanismus, že jmenujete jednotlivé zpravodaje, to je skvělá věc a my se domníváme, že z právy těchto zpravodajů o jednotlivých zemích by měly být využívány. Takže je třeba také eh, využívat eh, tyto mechanismy, ale využívat také zprávy. Často se takto řeší i naše situace situace v našem regionu. Rada také se snaží eh, jmenovat své vlastní zpravodaje a eh, my zpracováváme rozhodující eh, dokumenty a vy Tady hovoříte také o situaci, která by se měla ještě zlepšit. Já chci ještě říci a chci vycházet z minulého roku. Loni se diskutovalo o strategickém rámci pro lidská práva a chci připomenout, že EU e, má velký závazek podporovat multilaterální systém a také EU hodlá přispívat k dobrému fungování Rady pro lidská práva. A kromě toho chceme také zajistit, že ať se děje cokoliv v Ženevě nebo New Yorku, aby to zapadalo do celkové politiky EU vůči konkrétním zemím a bylo začleněno do naší práce. A tento závazek týkající se významu lidských práv v těchto zemích je tedy aby eh, vysoká zástupkyně se zúčastnila práce v Ženevě a zejména se chceme zabývat problematikou eh, zvýšení postavení eh, žen a v, v se, během práce segmentu na vysoké úrovni v Ženevě by, bychom měli také se snažit o o to, aby náš program v oblasti lidských práv se posouval ku předu a aby naše politika v oblasti lidských práv tedy eh, tímto způsobem eh, postupovala. Dalším prvkem eh, v práci toho výboru je, je kvalitně připravovat systematičtě a strategičtě nejen březnové zasedání, ale vlastně celou oblast práce v lidských právech v, e- na půdě OSN. To znamená jak zářijové zasedání, tak i zasedání výboru následně. A máme dobré zkušenosti právě s, s tím, je, by jsme schopni se při, připravovat lépe a mohli jsme také uzavírat koalice s třetími zeměmi a to se promítá také do výsledku vytvoření funkce zvláštního zpravodaje pro situaci lidských práv v Bělorusku a pod, podpora iniciativy týkající se moratoria na popravy na uplatňování trestů smrti na půdě valného schromáždění OSN. Tedy akční plán zdůrazně význam dobrého strategického plánování. Ten proces byl zájem v loňském roce. Je třeba skutečně si připravovat další postupy v Ženevě a v New Yorku. A to bylo také cílem toho včerejšího setkání s velvyslanci na půdě OSN v Ženevě. A bylo dobré vytvořit eh, návaznost mezi místní odborností v Ženevě a také s příslušnými hlavními městy. A chci, vám, chci vás dnes informovat, jaké jsou naše klíčové priority pro březnové zasedání. Někde je to ještě příliš brzy, ale musíme hovořit stále více s klíčovými partnery a plánem je, abychom při našem jednání 18. února se soustředili na schválení závěru, kde budou obsaženy priority eh, v oblasti lidskoprávní agendy v OSN. A chci vás stručně informovat právě o této otázce. Tedy na nadcházejícím zasedání začnu situaci v jednotlivých zemích. Klíčovou prioritou bude řešit eh, hroznou situaci v Syrii. To je eh, klíčovou výzvou a první prvek našeho jednání včera byla výměna názvu na téma Syrie a oni před, předloží eh, konkrétní zprávu a také jsme již slyšeli, jaká budou hlavní zjištění. Jsou velmi znepokojeni situací, ta situace se zhoršuje a míra porušování lidských práv a vážné zločiny, které jsou tam páchány ze strany vlády i opozičních sil, narůstají a je třeba zachovat eh, tlak a neustále hovořit o této situaci. Prožíváme frustraci z, vlastně z toho, co zde můžeme konkrétně eh, udělat. A samozřejmě je tu také klíčová odpovědnost, pokud je o Radu pro lidská práva. Pocit je takový, že bychom měli pokračovat ve své práci tedy mandát té vyšetřovací komise by měl být rozšířen. A současně jsme přesvědčeni, že by měly pokračovat i pravidelné aktualizace eh, ve zprávách vyšetřovací komise. Měli bychom také využít eh, změnu ve složení Rady pro lidská práva a měli bychom usilovat o koncenzuální schválení usnesení Rady pro lidská práva o Sýrii. A věříme, že Rada ve současném složení bude připravena eh, jednomyslně se vyjádřit k situaci v Sýrii. A to sdělení by mělo obsahovat jasnou, jasné formulace. A věříme, že to nakonec bude možné, ale i zde bude Evropská unie úzce spolupracovat s Tureckem, arabskými zeměmi, Spojenými státy a budeme se snažit vytvořit koalici, která prosadí právě toto. Další důležitá situace, která bude prioritní, kde začaly konzultace, je situace v Barmě. My vítáme dramatický vývoj, který zde proběhl ale také existují obavy. Političtí vězni ve státu Kačin a dochází k intenzivním konzultacím eh, s delegací pro Barmu a Myanmar v Ženevě. A také pracujeme se zainteresovanými státy. A to, co bychom chtěli docílit na tomto jednání, je závazek případně podpis mm, memoranda o porozumění e, pro e, vytvoření tedy pracoviště e, komisaře pro lidská práva na místě v Barmě. A také se snažíme o rozšíření mandátu pro monitoring naší rady. To jsou tedy klíčové prvky pro Barmu Myanmar a mnoho také závisí na současném vývoji. Další klíčová je KLDR. Mandát zvláštního zpravodaje by měl být obnoven. A je tu také důrazné volání po vytvoření ve světle trvajících různé situace tedy vytvořit vyšetřující mechanismus, který by vyšetřoval ta nejvážnější obvinění, eh, vězeňské tábory, únosy a podobně, Japonsko, Spojené státy a další eh, očekávají, že rada vytvoří právě v březnu eh, nezávislou odbornou vyšetřovací skupinu, která by mohla být vedena současným zvláštním zpravodajem. Další situace. Já budu stručný. Spojené národy podporují Švédsko, Spojené státy podporují tedy vytvoření a pokračování funkce zvláštního zpravodaje pro Irán. Situace na Sri Lance, i to je sledováno. Plně podporujeme cíl schválit usnesení rady, která podpoří další doporučení v tomto směru komisi pro usmíření a úřad vysoké představitelky zkoumá i situaci v Mali a nedávný vývoj v Mali bude také klíčovou otázkou. Máme tu ještě několik dalších situací v konkrétních zemích, ale Myslím, že v, i v červnu bude prioritní Bělorusko a, a Jižní Sudán, Eritrea. V září to bude Kambodža, Sudán opět. A věříme, že při tomto zasedání budeme se zabývat touto problematikou. Pokud je o tematická mm, opatření, jednou z našich priorit bude obnova mandátu zvláštního spolu s latinskoamerickými zeměmi jsme představili usnesení týkající se práv dítěte. A další témata nejsou pouze po dube, pro březen, ale i práva žen, rovnost pohlaví, násilí eh, páchané na ženách. A já bych chtěl zejména zdůraznit eh, tedy nad, zvláštní zasedání Komise pro postavení žen a tedy jak docílit kvalitního výsledku v této oblasti. Velmi spolupracujeme s Jižní Afrikou v oblasti homosexuálních eh, práv, homosexuálních skupin a snažíme se o dosažení usnesení v tomto směru. Otázka účasti nevládních organizací na půdě OSN. Vidíme někdy, že některé země, které ne, kterým se nelíbí vyjádření některých nevládních organizací, a kde dochází skutečně k eh, pronásledování nevládních organizací, tak jde o postavení aktivistů v, eh, z nevládních organizací v konkrétních zemích. A forma legislativní represe je další pronásledování. Eh, další otázky zde nebudu zmiňovat, protože by to bylo příliš dlouhé, ale chci jenom říci, že v průběhu let prochází e, celá soustava lidskoprávních smluv na půdě OSN reformou a věříme, že se na této půdě bude pokračovat v New Yorku a nezávislé monitorovací orgány tvoří základ a je třeba je zachovat a čelí obrovským politickým i finančním výzvám a někdy také logisticky. Ten systém byl vytvořen na základě smluv, ale čím více je zapojeno zemí, tak tím méně ten systém může fungovat. A samozřejmě nezávislost vysoké komisařky a úřadu e, zvláštních zpravodajů, to je klíčové a je třeba zachovat e, univerzálnost lidských e, práv na, a z tohoto pohledu je to někdy na půdě Rady pro lidská práva vysoce problematické. Tolik jsem chtěla si říct si děkuji. Uh, Mr. Teuermann. Now we are very clear what will be on the agenda. Um, now it's open to members. To... Takže nyní budou mít možnost uh, členové výboru klást své otázky. Paní de Kaiser, já myslím, že uh, vy víte, jak fungují lidská práva, takže prosím. Děkuji vám. Děkuji panu Tojermanovi za jeho úvod. A e, skutečně toto všechno, co jste říkal, je velice důležité a vy jste ve své informaci vaše informace byla velmi rozsáhlá a my jsme velmi často mm, nuceni zjistit, že když potom mluvíme s, přímo s těmi osobami, kterých se to týká, že skutečně uh, jsou tady velké rezervy, že nevíme, jak eh, vlastně ovlivnit takovéto situace. Samozřejmě eh, ze Švýcarska vyšla rozsáhlá iniciativa zaměřená na Sýrii. A eh, byl tady požadavek, eh, že by se těmito otázkami měla Rada pro lidská práva zabývat. Švýcarsko, Lucembursko, ještě pár dalších zemí, Korea, myslím, se k tomu připojili, k této iniciativě. A Evropská unie eh, by tady možná měla být hnací silou, ale eh, vy jste mluvil o Sýrii a já se ptám, proč eh, nejsme jaksi viditelnější nebo snáze identifikovatelní. My máme přeci tolik institucí, které se zabývají lidskými právy a e, přitom e, vlastně na ně není vidět. Nejde to jinak, ta, ty iniciativy jsou důležité, ale musí být viditelné a musí to být jaksi e, jasně identifikovatelné iniciativy Evropské unie. Já se ptám, proč to probíhá takhle, jestli to tak musí být. A druhá otázka tato problematika, celá ta problematika lidských práv eh, musí být součástí politiky. Nesmí to být eh, oddělená kapitola našich politiky. Musí to být integrální součást naší politiky. Samozřejmě vždycky tady bude hrát roli eh, rozpočet, bohužel, ale například humanitární pomoc. Eh, to bychom již eh, syrským uprchlíkům přeci mohli poslat. Nejde to z rozpočtových důvodů, rozpočet to nějak nepřipouští. Jak vlastně vy fungujete? Je to něco jako malé, malý uzavřený klub nebo skutečně jednáte společně se zbytkem rady? Já... Tohle to se týkalo tedy speciálně Sýrie. Mluvíme tady o Radě pro lidská práva, mm, o té konferenci, která bude v Ženevě. Jsou země, které v oblasti lidských práv e, mají opravdu ještě rezervy z minulosti, protože e, zejména co se týče Sýrie. V Sýrii přeci docházelo k mučení vždycky, v Egyptě například také. A já musím říci, že si opravdu dělám starosti s tím, zdali Eh, že eh, se na mnoha místech řeší eh, lidská práva nebo práva žen, ale z mnoha ústav například nebo předpisů byly vyňaty. Stejně tak jako svoboda vyjadřování a tak dále. To je nebo násilí páchané na ženách. Tohle všechno jsou věci, které jsou velmi závažné ale slyšela jsem o nich v parlamentu, Slyšela jsem o nich od vás příliš málo. My v parlamentu se těmito otázkami zabýváme často, ale někde přeci musí být vidět, že už um, se tady běje na poplach a že uh, by se tady do toho měl vnést nějaký pořádek. Děkuji, paní de Kaiser. Nevidím, že by se hlásilo slovo někdo další a já mám sama uh, nějaké otázky, které bych položila. Poprosím vás potom odpovědět na jednou. Když jste mluvil o různých prioritách, eh, ráda bych eh, vám řekla, že téměř všechny z nich souvisejí s tím, na čem pracujeme my. Například jste mluvil o Myanmaru, Barmě, mm, Teď my už k tomu budeme mít vlastní stanovisko eh, za AFET nebo DRVA, protože my tady eh, mluvíme o obchodních a celních dohodách, takže se tomu budeme věnovat takto. Pak jsme měli dvě eh, naléhavé situace na podzim. And a delegation most likely in May to Burma, Myanmar.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 o svobodě vyznání a víry a my doufáme, že se dosáhne, eh, že dosáhneme dohody eh, tak mm, rozdělení mandátu zpravodajů, eh, co se týče svobody vyznání. Mm, mnohé země napadají objektivitu eh, tohoto zpravodaje. Myslím, že by bylo dobré ho podpořit a eh, současně pokud eh, jeho mandát podpoříme, tak tím obohatíme i naši práci. Ehm, další otázka. práva LGBT a my doufáme, že v um, Africe budete úspěšní v této oblasti. Myslím, že v tuto chvíli nemáme žádná další témata či žádné další krajiny, eh, o nichž bychom chtěli vaši práci rozšířit, ale uvidíte, že eh, to usnesení je poměrně komplexní. Už posledně bylo rozšířeno v tom smyslu, že bychom se měli více věnovat Sri Lance, pak jsme sdělili, že byste měli podpořit USA těchto aktivitách, ale v poslední době bych, jsem od politických skupin neslyšela žádné přání, že by si přáli dodat nějaké země kromě těch, eh, které vy jste zmiňoval, ehm, že by se měly navíc objevit v tom usnesení, které nakonec se bude schvalovat až v únoru. A eh, ráda bych eh, řekla také to, že je užitečné, když že velvyslankyně v, eh, na místě je velmi aktivní, eh, dohodla si setkání se zástupci jednotlivých zemí a proto my potom můžeme naše stanoviska prezentovat. Eh, různé země ale ovlivňují negativně práci delegace v New Yorku nebo v Ženevě a zdůrazňují neustále, že eh, členské země si myslí, že to je evropská záležitost a eh, vzájemně pouze, společně pouze konzultují na místo, aby eh, měli více členů Rady pro lidská práva, kteří by tuto myšlenku podpořili. V komisař pro lidská práva v Ženevě eh, bude mít, dostat, doufám, dostatečnou podporu. A jsme rádi, že budeme moci s eh, vyslancem eh, pro lidská práva Eh, mluvit o standardech v oblasti lidských práv celosvětově. Eh, Bahrajn například eh, je dobře, že jsme mohli mluvit s velvyslancem o tom, jak změnit práci v oblasti lidských práv. Paní Veržian se hlásí, takže ještě jí dáme příležitost a potom vás požádáme o odpověď. Paní poslankyně bez mikrofonu. Já teď eh, nebudu eh, tady vypočítávat eh, všechny nedostatky, které vidím v evropské politice v oblasti lidských práv. Vidíme eh, to na příkladu hlasování eh, evropských zemí v OSN, ale ráda bych eh, zmínila jedno téma, které mě velice trápí, a to je Turecko a mírový proces v Turecku. Já Eh, si myslím, že všichni, kdo chtějí podpořit lidská práva, eh, musí vystoupit jednotně a ehm, snažit se ovlivnit tento proces, aby opravdu pokročil. Pokud bude v Evropské unii každý dělat jenom to své, eh, splňovat svou úlohu, tak opravdu můžeme těmto zemím pomoci, aby pokročili ku předu. Já myslím, že tři roky války a desetitisíce mrtvých stačí. Eh, takže se ptám, co budete dělat v této oblasti a v souvislosti s etnickými menšinami v Turecku. Děkuji, paní Veržia. A já jsem si teď uvědomila ještě jednu věc. Možná, pane Tojemane, byste mohl na to zareagovat, eh, protože eh, my jsme tady se sešli také s velvyslancem Izraele, který si stěžoval na to, jak se Evropská unie staví k jeho zemi. A já bych ráda řekla, že nevím, jestli je to pravda, ale říká se, že Izrael zvažuje nepřijetí doporučení té univerzální revize. To by byla první země v historii, která by něco takového odmítla. A myslím, že bychom je měli přesvědčit o tom, že to je negativní signál nejen pro ně, ale i pro fungování celého systému. Děkuji vám za všechny vaše eh, otázky a komentáře a já se pokusím nyní na ně zareagovat. Eh, paní de Kaiser, vy jste eh, zmínila, jak důležitá je ženevská diskuse o tom, co dělá Evropská unie a jaký to má vliv na eh, vztahy celkově. Já už několik let eh, sleduji práci Evropské unie v OSN a vidím, jak se vyvíjí a musím říct, že tady je vidět určitý vývoj, určitý pokrok, protože v minulosti to bývalo tak, že eh, Ženeva vlastně mm, byla eh, vlastně jaksi odblokovaná od toho, co se děje v Evropské unii. Mm, protože e, země e, nepodporovaly naše ženevské e, cíle, často se jednalo na bilaterální úrovni a tak dále. Čili vypadalo to, jako by se o našich cílech v Ženevě jednalo víceméně bilaterálně v oblasti lidských práv. A proto chci říci, že Eh, to strategické plánování a vš- eh, s kolegy z geografického oddělení, eh, všechno to, co teď děláme, vypadá tak, že se snažíme opravdu to zapojit do naší společné strategie. A ta strategie je opravdu prodiskutovávána s kolegy, kteří v místě se touto tematikou zabývají. Eh, to platí pro Barmu, platí to i pro Sýrii. Eh, v Radě mm, pro lidská práva eh, zase samozřejmě mm, naše mm, jednání musí být v souladu s obecnou politikou. Dopis švýcarského velvyslance v byl podpořen mnoha eh, eh, členskými státy, mnoha jednotlivými státy. A 56 států eh, jej podepsalo a Evropská unie jako taková tady eh, se apelovalo na to, že eh, situace v Sýrii se má zlepšit celkově. Pokud jde o Radu bezpečnosti, tam je ta koordinace jiná než v Radě pro lidská práva a tato otázka bude tedy tématem diskusí i v Ženevě. A máme i interní snahy, které vedou k tomu, aby naše angažma v Syrii a v oblasti lidských práv eh, byla v souladu s tím, co děláme v praxi. Eh, jednotliví moji kolegové vám potom mohou informovat o konkrétní humanitární pomoci, pan Pinero, který je <clears throat> předsedou našeho výboru, eh, poděkoval za podporu, kterou poskytla Evropská unie. Mluvili jsme i o financování. Eh, otázka eh, barmy Myanmaru a výzva, která zazněla, se týká úlohy představitele, vysokého představitele pro lidská práva. E, ty mm, požadavky se stále zvyšují, ale rozpočet se nezvyšuje odpovídajícím způsobem. I kolegové z DG Devko byli přítomně našemu včerejšímu setkání s kanceláří s vysokým představitelem pro lidská práva. E, chci říci, že kromě těch čtyř milionů, e, které nespadají pod earmarking, byly vyčleněny ještě další finance, a to zejména na podporu vyšetřování eh, vedených v Sýrii. Snažíme se zajistit, aby podpora byla opravdu přiměřeně poskytována v oblasti lidských práv, eh, ale eh, jsou zde určitě mm, i do budoucna velké výzvy. Severní Korea. Část eh, lidí, někteří lidé si myslí, že mm, přestože práce speciálního zpravodaje byla kvalitní, že musíme zacházet dál a potřebujeme nezávislé šetření. A to by určitě bylo ku prospěchu věci co se týče svobodného vyznání víry, i tady e, máme svůj úkol, e, budeme se zabývat situací náboženských menšin e, v rámci valného schromáždění. Ta zpráva se zaměřovala na svobodu víry a vyznání a to podle nás obsahuje i mm, možnost změnit eh, náboženství, změnit eh, vyznání. V některých zemích je to citlivá otázka, ale pro nás je ta záležitost zcela je to záležitost zcela klíčová v oblasti svobodného vyznání víry. Eh, proto tedy máme speciálního zpravodaje, který v rámci své zprávy přispěl i k této debatě. To je opravdu pozitivní věc. A poslední připomínka. Turecko. Paní Veržiat jej připomněla. My neřešíme každou otázku na úrovni OSN. Jsou různé způsoby a nástroje, jak ty otázky řešit. A co se týče Turecka, tam existují i jiné cesty, Eh, mimo Radu pro lidská práva, ale samozřejmě eh, máme tu univerzální revizi a různé mechanismy OSN, které se již zabývaly Tureckem. A tyto systémy se eh, tyto systémy fungují i ehm, mimo EU. Dále Izrael. E, ptala se paní předsedkyně, Izrael nebyl členem Rady pro lidská práva, měl status pozorovatele, ale máte pravdu, že v Dubnu e, Izrael zaslal předsedovi Rady pro lidská práva dopis, že e, rezignuje na spolupráci, přerušuje spolupráci s komisařem pro lidská práva jasně vyjádřili, že ani na té periodické revizi, která je připravena, se Izrael eh, do té se nezapojí. Pro nás je ta informace velmi negativní. Máme jasné stanovisko Evropské unie eh, v tom smyslu, že všechny státy OSN by měly s tímto mechanismem pro lidská práva spolupracovat a proto jsme i toto jasně dali najevo. Víme, že Izrael má pocit, že je vnímán jako eh, něco velmi separátního v rámci OSN, je mu věnován specifický bod pořadu jednání, ale pokud jde o tu eh, eh, periodickou revizi, ke všem zemím se přistupuje stejně, ať je to USA, Čína, Izrael nebo Francie. Všechny země pravidelně spadají pod tuto univerzální periodickou revizi a pokud oni se rozhodnou, že se do tohoto procesu nezapojí, tak je to opravdu velmi škodlivé nejen pro ten systém jako takový, protože je to opravdu poprvé v historii, kdy nějaká země z toho systému vystoupí, ale je to i proti zájmu té země. Já si myslím, že vůbec Eh, to není prozíravé od Izraele. My jsme od léta mm, s izraelskými orgány na různých úrovních o tom pravidelně jednali. Momentálně se v Ženevě snažíme najít takové řešení, které by zachovalo integritu tohoto procesu a mm, současně přivedlo opět eh, Izrael do tohoto procesu. Eh, nejnovější vývoj je takový, že Izrael požádal o odklad Mm, vyžádali si o čas na další eh, posouzení. Děkuji panu Tojermanovi. A tím jsme se dostali vlastně na závěr této rozpravy. My vás, budeme, my vás znovu oslovíme, až budeme připravovat detaily naší návštěvy. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu našeho programu. A pan Tonsky eh, nás požádal, abychom se zamysleli nad situací v Kazachstánu. To je také pravidelně na našem eh, programu eh, jednání a vidíme tady i, vidím, že je tady i naše paní zpravodajka pro věci Středního východu, která nás bude informovat o vývoji v této oblasti. Dále tady máme zástupce se kterými mm, pravidelně eh, konzultujeme. Eh, bylo by dobré, kdybychom věděli předem, kdo sem přijde, abychom vás mohli oslovovat i eh, jmény a funkcemi. Bylo by dobré, když byste nás vždy informovali, i pokud nás nyní můžete informovat o nejnovějším vývoji v Kazachstánu. Já nebudu předjímat, co řeknete a udělím vám slovo. Thank you very much. Uh, my name is... Děkuji. Já odpovídám za Kazachstán v, Kazach, v eh, SVČ. Situace v Kazachstánu od eh, posledního jednání vašeho výboru eh, se vyvíjí takovým způsobem, že naše obavy se stupňují od soudu ropných dělníků v červnu a soudního řízení s opozičními představiteli z neregistrované strany Alga s panem Kozlovem vznikla iniciativa úřadu nejvyššího státního zástupce v Kazachstánu, aby strana Alga 9 novin a 20 internetových portálů bylo tedy zakázáno a byly označeny za extremistické organizace. Toto je velmi znepokojivé pro nás. Vysoká zástupky nastup, na, navštívila region u příležitosti ministerského jednání pro v rámci střelazické strategie EU v Biškeku. Navštívila potom také Kazachstán a setkala se s ministrem zahraničí Kazachstánu a s prezidentem Nazarbájevem. A během všech jednání zmínila obavy EU o problematiku lidských práv, také eh, vystoupila veřejně na Nazarbajově univerzitě o vztazích s Kazachstánem a naší politikou bylo od samého počátku, tak jak bylo vyhlášeno vysoké eh, zástupkyně, že vztahy EU, tedy obchod, ekonomické vztahy a jednání o, novém, o nové posledné dohodě o partnerství není odvislé, není, není tedy oddělitelné od eh, politiky v oblasti lidských práv v Kazachstánu. A jak eh, poslanci a poslankyně sami uvedli po setkání výboru pro parlamentní spolupráci koncem října v Astaně a po zasedání středoazijské delegace fafetu v úterý. Byli jsme vyzváni Evropským parlamentem a na základě také usnesení EP z 22. listopadu, abychom stále dbali významu Kazachstánu jako významného politického a ekonomického partnera v regionu, abychom sledovali tedy globální přístup k politice s Kazachstánem a abychom nestráceli zřetele také ohledy na lidská práva. A to je přesně to, co eh, paní vysoká představitelka tady provádí. A nejen vůči krokům vlády směrem k opozici a nezávislým médiím, ale také pokud je o nový zákon o náboženství a náboženských menšinách. je To jsou otázky, které jsou prioritní v našem sdělení a v našich kontaktech s kazašskými eh, partnery. A tu situaci skutečně pozorně sledujeme. Děkuji. Paní Veržia. Já myslím, že to není v rozporu. Můžete dále pracovat. Eh, Kazachstán je stabilní země v rámci regionu a pokud situace v oblasti lidských práv se zhoršuje, pokud eh, představitel opozice je uvězněn na sedm let, tak to, to znamená destabilizaci země. Takže čím více budete působit v oblasti lidských práv, tak vlastně přispíváte ke stabilizaci země v regionu. A taky mi teď napadlo, protože jsme připravili jednání v Ženevě, Kazachstán se stal nedávno členem Rady pro lidská práva OSN, takže určitě se spojíme s kazašským vyslancem v Ženevě. A Tedy není to to, co slibovali. Slibovali, že budou příkladní a že se budou snažit ovlivňovat svým příkladem další. A pro něco takového je třeba dosáhnout, výsledků v oblasti lidských práv a proto také byli zvoleni do Rady pro lidská práva. Paní Kill Nielsen, děkuji. Já bych chtěla zareagovat, už jsem měla možnost se několikrát vyjádřit na téma lidských práv v Kazachstánu. Vladimír Kozlov, vůdce strany Alga je již rok ve vězení a Evropané a mezinárodní organizace, které byly svědky soudu, se vyjádřili s tím, že neexistuje dostatečné odůvodnění pro sedmiletý trest. Kromě vůle kazašské vlády, která je nyní potvrzena, díky represi vůči nezávislým médiím eh, prostě umlčet eh, kritické hlasy, hlasy legitimně kritické občanské společnosti. To, co se děje v Kazachstánu, je velmi vážné. Nemůžeme se spokojit s tím, co říká paní Eštnová pravidelně, že, zne, že má obavy a je znepokojená. Nemůžeme neustále tvrdit, že jsme znepokojeni a být svědky dalšího zhoršování situace, takže bude nutné si položit otázku dříve či později, zda ta dohoda, o které se nyní jedná, z, tedy nová dohoda o partnerství a spolupráci, která je projednávána s Astanou, eh, prostě ne, nelze takto pokračovat. Parlament, parlament schválil zprávu o strategii ve Střední Asii, to se taky týká Kazachstánu a základní myšlenka je, že otázky bezpečnosti a bezpečnost jde cestou také bezpečnosti obyvatelstva. A bezpečnost obyvatelstva to znamená dodržení práv menšin, mimo jiné, obyvatelstva jako takového. Takže já vůbec nejsem spokojená s tím, jak eh, ty věci řeší Evropská unie. Parlament určitě bude dřív či později muset reagovat já už jsem měl možnost říci, že když eh, představitel opozice je přijat v parlamentu, a to byl případ pana Kozlova, my jsme ho vyslechli, a následně byl zatčen a uvězněn. To je věc strašně vážná pro nás zde v Evropském parlamentu. Takže bychom se měli více do této otázky zapojovat a jak jsme uvedli nedávno eh, během jiného jednání, když určitá země je bohatá, to je případ Kazachstanu. Kazachstán je bohatý, má bohaté zdroje a proto Evropa pracuje na obchodních vztazích s Kazachstánem, tak ta země musí být i bohatá z hlediska dodržování demokracie, a lidských práv. Ty dvě věci musí jít ruku v ruce a není žádná výmlova možná pro kazašské orgány mají prostředky vytvořit demokratický způsob eh, fungování, projevovat úctu k médiím a samozřejmě k odborům, protože masakry, které proběhly v Kazachstánu, tam vlastně šlo o odborové hnutí, tedy stávkující zaměstnanci, nic jiného. A to vyústilo v masakry mrtvé uvěznění, mučení a věci naprosto nepřijatelné. Thank you. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Kilnisen. Vy jste správně uvedla, že ESVČ nadále musí trvat na svých pozicích a já se nedomnívám, že tady nebylo kritizováno, že ESVČ by snad uh, nesledovala veškerá porušování lidských práv, ale jde o to, aby paní baronka pouze nehovořila o porušování lidských práv na zasedáních a schromážděních se studenty, ale aby o tom hovořila také na veřejnosti. Neboť v Německu často také se hovoří o tom, že Kazachstán je důležitá země a také bohatá země a například také Uzbekistán je bohatou zemí, má hodně surovin, tak e, přestože se negativně a kriticky hovoří o dodržování lidských práv, pak to není žádná hrozba, to je pouze na pomocí situaci e, a já chci pouze dodat, že paní vysoká představitelka vždy v minulých letech kriticky hovořila o nedodržování lidských práv v Kazachstánu a také se vydalo prohlášení k uvěznění pana Kozlova. My jsme sledovali celý eh, postup procesu a také nedostatky, které se v rámci eh, procesu objevily a také bylo konstatováno, že tento proces byl politicky eh, motivován. To znamená, že paní Ashton nehovoří o porušování lidských práv pouze na univerzitách, ale také na veřejnosti a také samozřejmě soukromně. A také sdílí v názor Evropského parlamentu, eh, který vyslovil Evropský parlament ve svých usneseních v minulých letech a měsících. A my nepodkopáváme eh, závažnost eh, Eh, lidských práv a myslíme si, že tady opravdu vykonáváme pozitivní činnost. Děkuji vám a nyní končí naše veřejné zasedání. Uvidíme se opět v únoru 22. a 21. A nyní máme neveřejnou schůzi, která se bude zabývat lidskými právy eh, mezi EU a Africkou unii.